Care colleghe, cari colleghi, dichiaro aperta la riunione della Milé kolegyně a milí kolegové, tímto zahajuji schůzi konference předsedů. Tato schůze eh, je otevřena všem poslancům. Nejdříve by chtěl omluvit předsedu Evropského parlamentu pana Martina Šulce. Nemůže mít dnes bohužel přítomen, jelikož onemocněl chřipkou. Jménem nás všech eh, mu jistě nyní přejeme, aby se co nejdříve uzdravil. Dále bych chtěl přivítat pana předsedu Evropské rady, pana Van Rampoje a pana předsedu Evropské komise, pana Baroza. Pane Van Rampoje, dříve než vám udělím slovo, Mohu pokračovat? Děkuji, pane předsedo. Všichni asi chápeme situaci, ve které se nachází Evropská unie. Já bych chtěl vědět, a teď vystupuji na základě článku 15.6, co brání tomu, aby předseda Evropské rady poreferoval o výsledcích Evropské eh, rady spíše než pořádat tuto konferenci předsedu eh, rozšířenou, otevřenou všem poslancům. Si připomenout, že už jsem se jednou k tomu vyjadřoval, nicméně na plenárním zasedání je odlišné od konference předsedů, vzhledem k tomu, kdo tam může vystoupit. Je to také důležité pro veřejnost, pro veřejnou debatu, pro historiky. Já bych byl rád, abyste nám vysvětlil, co brání tomu, aby předseda Evropské rady předstoupil před Evropský parlament jako celek. což eh, nějak nesouvisí s tou eh, aférou eh, týkající se Evropského parlamentu tady v Bruselu a se Štrasburkem. Jde tady o to, že předseda Evropské rady by měl dbát o udržování politických kontaktů s námi. Takže ještě jednou, kdyby se nám vysvětlil, proč e, není možné, aby předseda vystoupil před plenárním zasedáním. Teoricamente, pienamente Děkuji, pane Rodit. Teoreticky máte samozřejmě naprosto pravdu. Ale my se musíme chovat realisticky. Pokud bychom měli čekat na další plenární zasedání, eh, s tím, než dostaneme informace o Evropské radě, tak bychom skutečně museli čekat až do příštího Štrasburku a to by bylo příliš pozdě. Nyní bychom si rádi vyslechli rady a samozřejmě chceme zareagovat i na jeho vyjádření a je to naléhavá záležitost. Víte stejně dobře jako já, že je v podstatě nemožné využívat plenární sál zde v Bruselu. A rovněž také víte ze zápisů našich schůzí zde, že zde mohou vystoupit v tomto rámci všichni. Navzdory tomu vám děkuji za vaše vyjádření a dříve než udělím slovo panu Fan Rompojovi, eh, tak bych rád ještě podotkl jednu věc. Musím říci, že zde v parlamentu jsme velmi zklamáni. To jste jistě také zaznamenali v rámci veřejných vyjádření frakcí a také při vyjádření samotného předsedy Evropského parlamentu. Toto zklamání eh, je z kompromisu, který vznikl na radě a který nenaplňuje není na výši budoucích eh, požadavků a úkolů, které, které budou kladeny na Evropskou unii. Evropský parlament eh, zde by měl sehrát důležitou roli v tom, aby se Evropská unie rozvíjela dál, abychom měli ekonomické oživení, abychom překonali finanční a sociální krizi, ale ten kompromis, který vznikl, nenaplňuje naše očekávání. Není to správná reakce na současné těžkosti. Poprvé v historii zažíváme rozpočet, který představuje snížení oproti minulým let rokům což je krok zpět. Není to logické, necháme to my a nechápou to ani evropští občané. Nyní zažíváme známky lehkého ekonomického oživení a v takové situaci by bylo dobré, abychom více investovali v Evropě, tak jak to eh, rovněž požadují členské státy, abychom rovněž více investovali do lidských zdrojů, abychom investovali do vědy, výzkumu, vnější politiky, rozvojové politiky. Ovšem kompromis, který jste dojednali, pane Van Rompuy, neodpovídá očekávání evropských občanů a tento kompromis bude mít konkrétní dopad na každoživotní, živ, každodenní život občanů. Prosím, pan Rompuy, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, 7. a 8. února se předsedové vlád všech 27 členských států dohodli na finančním rámci Evropské unie pro příštích sedm let. Porovnání s předchozím sedmletým obdobím, které platí až do roku 2013, byly um, sníženy stropy u všech kapitol, nicméně v rámci těch nutých kapitol došlo ke změnám tím, že podíl investic do eh, zaměstnanosti a do hospodářského růstu byl navýšen. Tím to lze vysvětlit tím, že se potýkáme se rozpočtovými úspravami ve všech členských státech, ale současně nám jde o to, jak investovat do budoucnosti. Jak vyplývá také z tiskových zpráv, každý z vedoucích představitelů se snažil získat co nejvýhodnější výsledek pro své občany, což je naprosto legitimní, jakož i to, že někteří se více zaměřovali na protesty svých daných potlatníků, zatímco někteří spíše na příjemce. Pro mě je důležité, že se nám společně podařilo dosáhnout dohody a podle mě je to samo o sobě je velmi pozitivním výsledkem pro Evropskou unii. Museli jsme se shodnout na třech parametrech. Velikost rozpočtu, výdajové priority a zdroje příjmu. A současně nám šlo o moderní realistický rozpočet, který by zohledňoval nejnaléhavější potřeby. Nejprve k velikosti rozpočtu. Z současných hospodářských problémů je jedinou, byl jedinou možností úsporný eh, rozpočet. Opasky se utahují v celé Evropě a <clears throat> Evropská unie nemůže být výjimkou. Někteří považovali snížení o 3% těch celkových závazků za negativní pro Evropu. Není tomu tak. Podobně jako jinde v Evropě, Měli bychom se e, více zaměřovat na to, jak dosáhnout více za méně prostředků a zaměřovat se na ty oblasti, kde Evropská unie může dosáhnout co největšího dopadu. ale také poukázat na to, že toto snížení u závazků možná ani nepovede ke snížení u vlastních plateb v těch každoročních rozpočtech, které také přijímáte. V posledních sedmi letech platby eh, odhlasované parlamentem byly nižší než eh, ty schválené závazky. 80, 875 miliard za to eh, celé předchozí období, což je mnohem méně než těch 960 miliard, které se předpokládají na těch příštích sedm let. V žádném případě se tyto stropy nemění o více nebo méně procent vzhledem k požadavku na jednohlasnost. Nicméně někteří se na to ve svých vystoupení zaměřovali zejména. Již eh, loni v listopadu jsem sám předložil návrh na celkovou výši závazku 970 miliard. Ta eh, dohoda 960 miliard se tedy blíží této částce, přestože některé členské státy chtěly jít ještě o 30 miliard níže, než byl ten můj původní návrh. Je ale důležité se podívat na obsah eh, těch výdajů, což je moje eh, druhá poznámka, kde vidíme reálné změny a tyto změny bychom měli přivítat. Jejich význam je mnohem větší než ta relativně malá změna v té celkové částce a zaslouží si to větší pozornost. Nejprve výdaje u kapitoly 1a, což je výzkum, a věda, energetika, doprava, digitální sítě, Galileo a Erasmus. Navýšení je u tohoto okruhu o 37,3 v porovnání s tím předchozím finančním rámcem Toto navýšení eh, také eh, bude stabilně narůstat, to znamená, že v závěrečném roku toho sedmletého období to navýšení bude až o 40 V porovnání se současnou situací je to velmi výrazné zlepšení. Je možná politování hodné, že ne všechny investiční návrhy komise nebyly přijaty, ale bylo by zavádějící poukazovat na tyto změny jako na škrty, protože ve skutečnosti jsme dohodli výrazně více prostředků na tyto, eh, na tyto priority, než bylo v předchozím období. Za druhé výdaje na soudržnost. Eh, kohezní fondy budou eh, lépe zaměřené a budou obsahovat také pobídky pro dosahování výsledků, tak aby byly odměňováni ty, kteří jich dosahují, dosahují nejlepších výsledků tak tady bude kondicionalita, tak aby se zlepšila synergie mezi kohezními fondy a ekonomickou zprávou. Ve všech oblastech eh, se má zjednodušovat programování, eh, využívání prostředků, tedy tak bude zvýšená míra kofinancování v eh, zemích, které přijímají kohezní fondy, také bude výhodnější režim DPH, což by měl pomoci členským státům, které tyto kohezní prostředky přijímají. Při přijímání strukturálních fondů by teď chudší země budou pobírat vyšší podíl kohezních prostředků. Není to nějaká zaostalá politika, je to eh, v podstatě investice do budoucna. Kromě toho jde o to, jak podpořit ty nejchudší a to zůstává nezměněno. Za třetí, vedem k růstu nezaměstnanosti mladých což postihuje 25 mladých v Evropě, dokonce polovinu až v některých zemích. Proto jsme se rozhodli, že přispějeme částku 6 miliard euro na tento jev. Podle mě je to jasný důkaz sociální dimenze našeho rozpočtu. Za čtvrté zemědělství. Je to oblast politiky, která je téměř výlučně financována na úrovni Evropské unie čím dál tím více se zaměřuje na kvalitu života ve venkovských oblastech, na ekologičtější postupy, udržitelný, udržitelné zemědělství, to všechno jsou věci důležité pro nás, pro všechny. Zemědělství není zase nějakou politikou minulosti, ale eh, jsme také svědky toho, že relativní váha této politiky v rámci celého rozpočtu se postupně snižuje. Na konci sedmletého období první pilíř společné městské politiky bude mít bude představovat 27 celkového rozpočtu, což je eh, výrazně méně než těch 75 eh, které na to šly v 70. letech. Za páté, výdaje na bezpečnost a občanství eh, vzrostou o 27 toto je <clears throat> oblast rostoucí evropské spolupráce a toto navýšení reflektuje tuto skutečnost. Za šesté, naše vnější vztahy nebyly rozhodně zanedbány Dochází k tady navýšení o 3,3 v reálném vyjádření. A kromě toho jsme obnovili náš závazek naplnit cíle eh, tisíciletí. Jde o to, jak eh, se vypořádat s naléhavými globálními otázkami, jako je chudoba eh, a tak dále. Evropský rozvojový fond, a to v rozporu s tím, co jsem viděl v médiích, nebyl seškrtán, ale jeho prostředky byly navýšeny. Za sedmé, Dokonce i u kruhu eh, administrace dochází k mírnému navýšení, což eh, vyplývá z dalšího rozšíření a z toho, že byly Evropské unii eh, sděleny nové pravomoce úkoly. Nicméně administrativa také bude vyvíjet velké úsilí, aby se podařilo dosáhnout celkového snížení počtu zaměstnanců a vyššího věku odchodu důchodu a více odpracovaných hodin, tak, abychom měli co nejefektivnější eh, zprávu. Někteří vyjádřili pochybnosti, nicméně eh, ty údaje hovoří sami za sebe. A na závěr chci říci, že jsme se také zabývali otázkou příjmů, nebo vlastních příjmů, jak se tomu říká v žargonu Evropské unie. Dohodli jsme se na nižším kompenzaci pro členské státy u cla a dání a odvodu, tak abychom posílili naše vlastní zdroje novým systémem DPH a v budoucnosti také daní z finančních transakcí. Dohodli jsme se tedy na kompromisu i ohledně rabatu pro členské státy. Vážení kolegové, dovolte mi řekl ještě několik slov o kritice, která zazněla k této dohodě, zejména se týkalo rozporu mezi závazky a platbami. Ve skutečnosti eh, je ten schválený rámec podobný jako ten předchozí. Dohodli jsme se na větší flexibilitě, na asi maximálně možné flexibilitě, což znamená, že budeme mít dostatečné eh, prostředky na platby, abychom mohli naplnit všechny cíle. To bylo velmi výstižně popsáno také vaším předsedou na, na našem summitu. Chtěl bych ještě zdůraznit, že argumenty parlamentu byly, eh, k ním bylo přihlíženo během celého procesu schvalování a možná, že více, než vy jste sami předpokládali. Parlament poukazoval na to, že výdaje Evropské unie nelze srovnávat s rozpočty členských států, protože tady jde zejména o investiční potenciál. Parlament také udržel naživu myšlenku vlastních zdrojů, se, kterou se nechtělo zabývat příliš členských států. Parlament také relativně úspěšně argumentoval e, potřebou více flexibility a potřebou zavést e, nebo spořádat revizi rozpočtu, což jsou všechno věci zmíněné v závěrech Evropské rady. Parlament také neukáze upozorňoval na to, že je potřeba přesunout zdroje směrem k novým prorůstovým politikám. Přestože to možná toho možná nebylo dosaženo, mm, tak jak se předpokládalo v původním návrhu komise, jakékoliv srovnávání mezi těmi jednotlivými rámci ukazuje, že navýšení je výrazné. Dokonce i o celkové úrovně výdajů bych chtěl připomenout, že když se vyjednával poslední finanční rámec, tak ten návrh komise byl snížen až o 13 v porovnání s tím letošním snížením o 8 Nedávná dohoda také ukazuje, že v Evropě máme společný pocit odpovědnosti a současně jsme si také uvědomovali, že Konečná dohoda musí být ještě potvrzena parlamentem. Já jsem připomínal svým kolegům, že všechno, co schválí Evropská rada, je v podstatě mandát, přestože je to velmi silný eh, pro to, aby rada potom pokračovala zavedení předsednického státu ve vyjednávání s Evropským parlamentem. Evropská rada tím naplnila svůj úkol podle článku 15 Evropské smlouvy kde se hovoří o tom, že je potřeba definovat obecný politický směr a priority Evropské unie. My teď tedy tuto záležitost předáváme předsednictví, tak, aby zahájilo jednání eh, s parlamentem o přijetí patřičného právního aktu. Nezapomínejme ani na to, že rozhodnutí eh, nebo že tento nový finanční rámec začne 1. ledna 2014. Je to sedmiletý investiční rozpočet, který zajišťuje předvídatelnost bez něj můžeme pouze eh, schvalovat prostředky na rok dopředu pro vědce, nevládní organizace, univerzity, pro místní a regionální samozprávy v celé Evropě by to bylo velmi negativní. Velké projekty také se odvíjejí od dlouhodobějšího financování. V době, kdy se postupně začíná vracet důvěra v oživení našich ekonomik si myslím, že přijetí rozpočtu na 7 let je pozitivním znakem. Abychom se vyhnuli jakékoliv nejistotě, tak bych chtěl apelovat na radu a na parlament, aby eh, dosáhli konečné dohody co nejdříve. Kdybychom se měli vrátit těm předchozím stropům, tak by eh, to znamenalo, že by se nic na těch výdajích nezměnilo, tím by se oslabily reformy, které byly dohodnuty a došlo by k zablokování také u právního základu a proto bych chtěl popřát vám a také jerskému předsednictví hodně úspěchu při pokračování těchto jednání a jsem pořád přesvědčen o tom, že by se nám mělo dosáhnout eh, konečné dohody o víceletém finančním rámci. Potřeba, aby ta diskuze byla vedena na základě správných čísel a skutečností. Vážení poslanci, Kromě eh, víceletého finančního rámce jsme diskutovali také o otázce obchodu. Obchod může dosáhnout, no, posílit hospodářský růst a mnohem více než eh, jakékoliv jiné věci a proto jsme dali zelené světlo vyjednávání o transatlantické zóně volného obchodu. Na to následovalo společné prohlášení prezidenta Obamy, předsedy komise Baroza a mě s tím, že budou zahájeny příslušné postupy pro to, aby tato jednání mohla co nejdříve začít. Evropskou radu jsme také završili tím, že jsme reflektovali situaci v arabském světě dva roky po eh, událostech arabského jara, což nám umožnilo udělat si inventuru podpory Evropské unie pro demokratickou tranzici v těchto zemích. Nedávný vývoj ukázal, jak ta tranzice může být náročná. Nicméně Evropská unie i nadále se v tomto regionu angažuje. A na úplný konec jsme přivítali rozhodné kroky podniknuté Francii a dalšími eh, stranami v Mali. Evropská unie tyto kroky podporuje a využije veškerou škálu svých nástrojů pro podporu demokracie a ústavního pořádku v Mali. To brzké spuštění Evropské obchodní mise je také součástí těchto kroků. Vážení kolegové, pane předsedo, tím končím eh, svou zprávu o Evropské radě a těším se na vaše poznámky. Děkuji panu předsedovi Evropské rady, pan Rompojovi, a nyní má slovo pan předseda Evropské komise, pan Barroso, prosím. Vážený pane předsedající, vážené poslanky, vážení poslanci, děkuji za pozvání a příležitost projednat závěry výstupy ze zasedání Evropské rady 7. až 8. února. Než Eh, se pustím do tématu eh, příštího víceletého finančního rámce, dovolte, abych se dotkl i dalšího velmi důležitého tématu, které projednala tato Evropská rada na svém zasedání. A mám na mysli obchod. Jde o důležitá do budoucna eh, následovaná rozhodnutí a závěry, které byly přijaty, jak víte, před pár dny prezident USA, předseda Evropské rady a já jsme oznámili zahájení procesu jehož cílem je dosáhnout průlomové dohody o volném obchodu mezi EU a USA. Jde o transatlantické obchodní a investiční partnerství. Jde o další nesmírně důležitý krok v rámci naší agendy pro růst a pracovní příležitosti. A růst a pracovní příležitosti musí být prioritou všeho našeho snažení, a to i když jednáme o výsledném finančním rámci. Když jsem se účastnil plenárního zasedání ve Štrasburku den před zasedáním Evropské rady, Upozornil jsem, že potřebujeme konstruktivní dohodu, která eh, odrazí, do které se promítnou dřívější závazky v oblasti růstu investic, konkurenceschopnosti a Evropská agendy EU 2020. Řekl jsem, že potřebujeme takový finanční rámec, který eh, silně podpoří eh, soudržnost, zemědělskou politiku a také vnější politiky, a to mimochodem včetně solidarity s těmi nejchudšími světa. Také jsem řekl, že se potřebujeme více zaměřit na evropský rozměr evropského rozpočtu a jeho evropskou přidanou hodnotu. Na Evropské radě jsem, jak nejasně bylo možné, eh, připomenul význam všech těchto změněných bodů. Hlavy státu a vlád skutečně se maximálně vynasnažili dosáhnout té dohody, která by byla přijatelná pro ně všechny. A konečným eh, výsledkem se stala celková úroveň, celkový objem výsledku finančního rámce, eh, který je výrazně nižší než to, co jsme navrhli my. S tím, že jsou zde další snížení a nerovnoměrné rozdělení prostředků mezi jednotlivé okruhy, což odráží realitu negociačního procesu, eh, do kterého zapojeno 27 členských států a který vyžaduje jednomyslnost. Míra 900, eh, eh, tedy objem 960 miliard v závazcích a 908,4 miliard v platbách. To je tedy bilance, která byla dosaženo jako výsledku většinou členských států, které eh, podporovaly v celém vyjednávání eh, návrh komise a mezi menší skupinou eh, států přispěvatelů, které trvaly na větších škrtech. Komise by bývala samozřejmě preferovala výsledek ambicioznější pro Evropu. Ve formálním prohlášení do zápisu z Evropské rady jsem uvedl, Objemy odsouhlasené hlavami státu a vlád se ocitají pod úrovní ambicí, které eh, komise požaduje za, eh, považuje za vhodné vzhledem eh, k výzvám souvisejícím s růstem a tvorbou pracovních příležitostí v Evropě v nadcházejících letech. Vzhledem k tomu, jaká byla jednomyslná dohoda 27 hlav, hlav států a vlád členských států EU, nyní přišla chvíle, aby Ehm, Evropská rada začala vyjednávat s parlamentem a Evropská komise je připravena v tomto procesu na pomoci. Vážené poslankyně, vážení poslanci, navzdory eh, těmto eh, škrtům musíme eh, objektivně vyhodnotit tento výsledek a uznat, že byly podniknuty určité pozitivní kroky a to i právě na podporu Evropské agendy pro růst a pracovní příležitosti. Základní distribuce prostředků podle tohoto návrhu podle našeho návrhu a také některé konkrétní nástroje byly zachovány, včetně nástroje pro propojení Evropy. I když eh, odsouhlasená částka je výrazně pod tu úrovni, kterou navrhla komise, měli bychom i na paměti, že je stále výrazně nad tím, co máme zakotveno eh, v rámci aktuálního finančního rámce pro transevropské sítě. V případě dopravy se tato částka zvýší z 0,8 eh, miliardy v současném finančním období na více jak 24 miliard v nadcházejícím období. A poprvé zde bude 5 miliard euro na investice do energetické infrastruktury na evropské úrovni. Obdobně Evropská rada souhlasila s tím, že výrazně navýší rozpočet na výzkum a inovace a e, program Horizon 2020 a program Erasmus pro všechny. Poprvé také máme dedikovaný samostatný program pro malé a středně velké podniky v rámci programu COSME. A co je důležité, Evropská rada souhlasila s vytvořením nové iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých což jsem také zmiňoval během našeho posledního jednání v plénu. Při rozpočtu 6 miliard eur jde o závazek působit na evropské úrovni a snažit se řešit nejna, jednu z nejnáhlevějších výzev dneska, dneška, to znamená e, získat pracovní příležitosti pro mladé lidi. Jde o sociální rozměr Unie a navazujeme tím na kroky, které zajala komise minulý rok v případě osmi členských států, na které nezaměstnanost mladých dopadá nejtěžeji. Zároveň eh, tím pomůžeme financovat takzvanou záruku pro mladé na vnitrostátní evropské úrovni a jsem také velmi potěšen, že bylo možné zachovat program pomoci pro ty nejchudší, vzhledem k tomu, že se proti tomu eh, stavili někteří, považujeme toto za velmi pozitivní výsledek. Jak si jistě pamatujete, někteří před Evropskou radou před zasedáním říkali, že eh, vzhledem k subsidiaritě Evropská unie nemůže pomáhat těm nejchudším v našich zemích. Jsem rád, že tato vize nepřevážila. Částky vyčleněné na soudržnost a zemědělství jsou značné a budou eh, cíleně vynakládány na trvalý užitelný růst a tvorbu pracovních příležitostí. Eh, trvalá udržitelnost je i nadále závazek, eh, který promítáme do všech našich politik. Nicméně ozelenění zemědělské politiky je třeba změnit stejně tak jako posílení nebo obnovení našich závazků v oblasti boje proti klimatickým změnám. Eh, solidarita se posiluje tím, že jsme přijali pravidla pro spolufinancování a předfinancování eh, při zohlednění specifické situace v nejzranitelnějších regionech a členských státech. Bez těchto ustanovení by některé členské státy prostě nebyly schopny provádět veřejné investice, které potřebují nyní, to znamená v roce 2014-2015. Tyto investice jsou v těchto zemích naléhavě potřebné průběhu celého jednání jsem konsistentně upozorňoval, opakoval, že nemůže být výsledek finančního rámce bez dohody Evropského parlamentu, s Evropským parlamentem. Cíle Evropského parlamentu byly jasně zakotveny již v prozatímní zprávě, kterou jste přijali v říjnu a byly také jasně Eh, nastaveny ve, eh, v prohlášení předsedy Evropského parlamentu k hlavám států a vlád právě na tomto plném zasedání Evropské rady. Není pochyb o tom, že irské předsednictví nyní musí vstoupit v seriózní proces vyjednávání s Evropským parlamentem jménem rady. A eh, klíčová, klíčový aspekt u nadcházejícího finančního rámce je flexibilita. Zcela opravněně jste ji požadovali. A i já jsem uvedl na zhraně Evropské rady, že bez eh, patřičné míry flexibility více ty finanční rámec, tak jak byl odsouhlasen hlavami státu a vlád, prostě nemůže fungovat. Komise se domnívá, že eh, rozdíl 51,5 eh, miliard eur mezi závazky a platbami v nadcházejícím finančním rámci může být přijatelný pouze do té míry, nebo tehdy, pokud budeme mít nastavenou specifickou a maximální flexibilitu, tak abychom umožnili Unii dostat svým závazkům podle smlouvy, konkrétně článku 323. Za tímto účelem potřebujeme mimo jiné, mimo jiné předpoklady možnost eh, převádět nedožité prostředky eh, z jednoho plat, stropu plateb eh, tedy v jednom roce do dalšího roku. To je naprosto klíčová věc. Také překládám maximální význam otázce flexibility mezi jednotlivými roky i mezi jednotlivými okruhy kvůli tomu, abychom dokázali uřídit eh, rozpor, rozdíl mezi eh, objemem plateb a objemem závazku. To je daleko více než pouze technický aspekt, jde o naprosto prvořadou záležitost, protože je to věc minimálně stejně důležitá jako celkové částky na závazky a eh, platby to znamená možnost efektivně vynakládat na plánované částky. A právě tato možnost bude do značné míry záviset na tom, jaká řešení nalezneme v oblasti flexibility a flexibilitou, myslím skutečně flexibilitu maximální možnou. Stejně jako vy v Evropském parlamentu, a my se domníváme, že reforma systému vlastních zdrojů je naprosto klíčová, musí pokračovat činnosti a práce na této věci na základě návrhu komise. Rovněž jsem zaznamenal, že parlament podporuje revizi celého finančního rámce v polovině období vzhledem eh, k nejistému světovému vývoji, vzhledem k tomu, že tento finanční plán se přijímá na sedm let. Eh, I já souhlasím, že potřebujeme doložku o revizi. Řekl jsem to zcela jasně na ze Evropské rady. Komise nese odpovědnost za rozpočet a musí eh, zaručit řádné finanční řízení rozpočtu, což do budoucna bude možné pouze, pokud budeme mít jasně, striktně řízené výdaje a jasně nastavenou flexibilitu, tak jak potom volá Evropský parlament. A dovolte, abych ještě na závěr se stručně dotkl eh, situace u letošního rozpočtu. Komise sdílí znepokojení parlamentu ohledně míry, plateb, míry prostředků na platby. Eh, vzpomínám si na společné prohlášení předsedů tří institucí koncem loňského roku, kde bylo jasně předpokládáno, že komise požádá o další prostředky na platby pokud budeme mít důkazy o tom, že přijatý rozpočet je nedostatečný pro pokrytí potřeb. To evidentně nastalo, to můžeme říct již dnes. Toto prohlášení také e, počítá s tím, že Evropský parlament a Rada zaujmou postoj e, ke každému změnovému rozpočtu co nejrychleji, tak abychom zabránili nedostatku e, vzniku nedostatku prostředků na platby. Vážený pane předsedající, vážené poslanky, vážení poslanci, již jsme zaznamenali první politické reakce eh, Evropského parlamentu na tuto politickou dohodu hlav států a vlád. Dnešní diskuse bude představovat důležitý eh, prvek v tom, jak parlament bude eh, vypracovávat svoji odezvu a svůj vyjednávací postoj. Jakmile toto bude naformulováno, sformulováno. Komise se bude snažit maximálně o dosažení co možná nejlepší dohody, nejenom kvůli třem institucím, ale především kvůli 500 milionům občanů Unie, kteří očekávají od svých zástupců, od svých instituců, institucí, aby brzy přenášeli konkrétní výsledky. Děkuji. Dora la parola. Děkuji panu předsedovi Barozovi a dávám slovo panu Josefu Dolovi. Pane předsedo, pane předsedo eh, Evropské rady, pane Rompeji, pane předsedo Evropské komise, pane Barozo, vážení kolegové. Poslední Evropský summit byl eh, spíše setkáním eh, bazarem, vyjednáváním na bazaru. A já chápu, že je pro vás obtížné ten výsledek teď hájit. Ironické je, že v okamžiku, kdy kompetence Evropské unie jsou eh, větší než kdy jindy, tak eh, a evropští občané potřebují eh, více přidané hodnoty, tak nejsme schopni těmto cílům dostat. A já chci říci, že ten rozpočet v tom současném stavu není přijatelný. Chtěl bych připomenout českým státům, že naše Společenství je založeno na primárnosti práva, na smlouvě, která je naším hlavním eh, právním rámcem a ten schválený rozpočet jde proti eh, této smlouvě. A to proto, že eh, se tím obchází příslušný rozpočtový výbor, je to porušení legislativních pravomocí Evropského parlamentu. Jsou tady také o 50 miliard méně plateb než závazků a to se bude těžko, to je vlastně deficit a bude se to těžko řešit, to se také zakazuje ve smlouvách, protože máme tady povinnost eh, mít vyrovnaný rozpočet podobně v roce 2012 se, jsme řešili deficit ve výši 16 miliard a teď se vlastně to rozhodnutí eh, přesunulo až na příští finanční rámec, to by byla katastrofa, to by ukázalo, že všechno, Eh, co se stalo v těch státech, které testují na okraji bankrotu, tak jsme teď eh, připraveni dělat v Evropské unii. Ty jsi to tady také opakoval, eh, Jose Manueli, a už se podepsal také do tří institucí, že nesmí dojít k deficitu a teď je potřeba dosáhnout držení. já jsem znepokojen vývojem po takovém eh, summitu jde Evropská unie špatným směrem. Nemůžeme takto unikat našim zodpovědnostem. Nemůžeme rozehrávat Evropany proti sobě. Někdo má pocit, že eh, eh, solidarita už je vlastně s prostým slovem. A eh, hodně se hovoří o selhání a o tom, že zvítězili národní egoismy. No, tak já si Evropu nepředstavuji. Chtěl bych, aby Evropa byla silná, založená na komunitární metodě. A přiznávám, že jsem zklamán tím, jak se zachovali téměř nebo hodně šéfů hlav států a vlád, kteří zapomínají na zájmy Evropy. Jsem také zklamán způsobem, jakým fungovala ta nová smlouva a říkám ti to také, Hermane. My, eh, ty tři evropské instituce, jsme nepracovali tak, jak jsme měli. Měli bychom se mnohem více přiblížit a přibližovat si naše stanoviska. To je konstatování ale musím také říci, že vím, že vím, že eh, nikdo eh, nezohledňoval postoj parlamentu, my jsme na to opozorňovali a teď po nás bychom abychom byli zodpovědní, takže eh, buďme upřímní a měli bychom být transparentní dejte nám podrobné eh, údaje o tom, co bylo dohodnuto na poslední radě. aby bylo úplně jasno o tom, jak by měla vypadat ta budoucí evropská politika pro hospodářský růst a zaměstnanost. Evropa se změnila díky Lisabonské smlouvě a vy to velmi dobře víte. V současnosti jsme ve vyváženějším eh, systému a my jsme spolu zákonodárci to, eh, to nám rozhodně eh, to neznamená, že budeme říkat buď ano nebo ne. My jsme teď eh, připraveni vyjednávat na základě návrhu, takže pojďme teď aplikovat smlouvy. Podle smluv bychom teď měli jednat. Tento návrh rozpočtu představuje pouze 1% HDP to je eh, například ta částka, kterou jsme už věnovali na rekapitalizaci bank ve Španělsku, co jsme přislíbili eh, na záchranu Řecka, ale nejde jenom o výši těch prostředků, jde také o ten smysl, jaký by to mělo mít. A 27 členských států se dohodlo na společných politikách, které by, eh, na které by mělo jít 1% pro společnou budoucnost. Předseda Evropské rady, my si uvědomujeme naši odpovědnost na základě vašeho prohlášení po Evropské radě vám říkám, že my nejsme nějací snílci, my nepožadujeme nějaký e, vysoký rozpočet, chceme pouze realistický rozpočet, který nás vyplaví na budoucnost a který bude spravedlivý. Realistický tak, eh, abychom mohli držet naše závazky a realistický v té formě, abychom mohli investovat do budoucnosti a realistický také proto, že v žádném případě nemůže být deficitu. A na těchto věcech trváme, že nechceme jít směrem k deficitu. Takže chceme, aby ten závazek byl pevný o e, klauzuli o přeskumu, tak aby nový parlament mohl ještě jednou se k tomuto rozpočtu vyjádřit. Nemůžeme přijmout e, takto eh, výrazné úspory na celých příštích sedm let. To je naší podmínkou. A jak se také říkal, chceme, aby byla zavedena skutečná flexibilita Flexibilita v letech 2011 až 2013, eh, kdy těch prostředků bylo hodně eh, a to tak představovalo 16 miliard. A musíme se také postarat o lepší efektivnost tohoto finančního rámce, takže nám jde o to, aby byly zavedeny vlastní zdroje, tak aby evropský rozpočet nebyl systematicky eh, předmětem vydírání. To nejsou nerozumné požadavky mezi námi. Pokud nebudou mít evropští poslanci pravomoce vyjádřit k rozpočtu, tak opravdu eh, jak se můžeme vyhnout uspořádání evropských voleb v roce 2014 a ušetříme tím spoustu peněz. My jsme všichni eh, vyjádřili náš závazek Evropě. Eh, chceme, aby Evropská unie měla společné politiky, které budou prorůstové, které budou vytvářet zaměstnanost. Chceme, aby tyto závazky byly brány vážně, chceme, aby v Evropě platilo právo a bylo dodržováno a zejména věříme v Evropu, která brání eh, své občany v těžkých dobách. Grazie, grazie presidente Doll. La parola al presidente Svoboda. Děkuji panu Dolovi a nyní má slovo pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo, pane předsedo rady. To nejdůležitější, co jste dnes řekli, je to, že toto je rozpočet, o kterém se budeme muset ještě vyjednávat. Já bych chtěla říct předem, že v rámci vyjednávání nepůjde o detaily, ale o hlavní obecné zásady. O, toho, o těch budeme muset hovořit. Tak, jak ten rozpočet vypadá nyní, nemůžeme s ním souhlasit. Chcete, abychom si mysleli, že všude došlo k navýšení, ale celková suma je menší, jenom ta celková suma, já se ptám, jak toto má fungovat, to by byl závzrak. Celková suma je nižší a jinak došlo všude k navýšení, tady bych si vyžádal rád další vysvětlení. Já vím, že jste se jistě snažili dát prostředky například do výzkumu a vývoje, jistě, snažili jste se, ano, snaha tam byla, ale Eh, velká priorita v rámci celkové malé sumy je pořád ještě věc, se kterou my žít nemůžeme. Nejde také o to, abychom neustále porovnali dnešek s minulostí. Jde o to, co je nutné dnes. A to byla idea komise. A já jsem viděla pana předsedu komise v lepší náladě, když hovořit o tomto rozpočtu. A proto se skutečně musíme vrátit k tomu, jak vypadal eh, původní návrh komise jsme v, v recesi a nemusíme být přezvědčeným Keynesiánem, abychom si řekli, že potřebujeme procyklický rozpočet. Ano, Evropský parlament vyžadoval záruku pro mladé, to bylo pro nás sociální demokraty velmi důležité, toto jste převzali, ale myslíte si, že těch 6 miliard bude stačit, když se podíváme na to, jak silně narostla nezaměstnanost v Evropě. A skutečně si myslíte, že při té sociální krizi, kterou v Evropě máme, stačí ty prostředky, které jsou v nebo naplánovány na sociální fond? Já si to představit nedokážu. A proč je tolik málo prostředků ve fondu globalizace v době, kdy na základě globalizace jistě dojde k tomu, že budeme mít více nezaměstnaností. To není přijatelné, to vůbec neodpovídá dnešní realitě. Dále, konkurenceschopnost. Všichni neustále hovoří o konkurenceschopnosti, jaký musíme podpořit v Evropě. A není tedy možné, aby to šlo pouze cestou snižování mest a platů. Ano, infrastruktura, tam je trochu více prostředků než dříve, ale stále jich není dostatek. A dále, vy jste o tom hovořil, digitální agenda, komunikace komunikační infrastruktury. Tam podle návrhu rady žádný rozpočet není. Jak máme eh, tady rozvíjet naší širokopásmovou ekonomiku, když nemáme infrastruktury a nemáme žádné prostředky na toto? To je velká chyba, zejména s ohledem na modernizaci naší ekonomiky ta třetí, i nadále máme v Evropě velké rozdíly a chudoba narůstá. Já jsem byl eh, nedávno na jihu Itálie, tam jsem viděl, co je možné udělat s evropskými prostředky, ale viděl jsem, jaké jsou další a stávající prostředky potřeby nevím, kdy vy, šépové vládce, hlavy států, jste naposledy navštívili chudé čtvrti v Evropě. Já jsem v takovýchto čtvrtích byl a styděl jsem se, když jsem viděl, co tam je stále ještě možné. Pan předseda Barozo říkal, že tady trošku vydáme na potravinovou pomoc, že to je pozitivní, že to bude o trošku víc než do posud. To je skandálem, že v Evropě nejsme sto vyřešit tento problém, problém chudoby. Pak zde máme neustále debaty o migraci, které, ke které dochází z Rumunska a Bulhorska. Právě díky chudobě Velká Británie je tady vedoucím koněm v rámci těchto diskuzí. Nigel Farage, ten o tom hovoří často. Ale solidaritu projevují spíše jiné země v této věci. Dále zde bylo řečeno, že tady neustále tady narůstá migrace kvůli chudobě. A to je pravda, dokonce v Německu narůstá počet chudých a Vyvstává tady právě otázka, jak máme zvládat naši vlastní chudobu, když eh, se k nám valí migranti z dalších chudých zemí. Ovšem odpovědí nemůže být to, že chudým oblastem našeho kontinentu neposkytneme dost prostředků pro to, aby mohli investovat. Pokud by mohli investovat, tak by jejich obyvatelé nemuseli odcházet, ale mohli by zůstat doma. Takže tady je velký rozpor, je tady cynismus, rozpor mezi tím, jak si jedni stěžují na tu migraci, která vzniká eh, z důvodu chudoby a mezi tím, jak, ty, jak velká neochota zde panuje udělat něco proti chudobě. A nyní několik formálních poznámek. Sedm let. Pane předsedo, eh, jmenujte mi jednu jedinou zemi, která má rozpočet na sedm let. A ptám se, máme například v Německu, a, ty mají, no a tady máme roční rozpočet, Francie také roční rozpočet, tam máme také dlouhodobé projekty, i když ty rozpočty jsou pouze roční. Takže já říkám, ano, sedm let, ale když tady máme takový minimální rozpočet na celých sedm let, skutečně plánujete s tím, že během těch dalších sedmi let nebude v Evropě vůbec žádný růst a bude panovat nadále politika úspor? Samozřejmě. Doložka Eh, revizi, to je základní předpoklad pro to, abychom vůbec zahájili eh, vyjednávání s radou o rozpočtu a dokončili ho. A to se týká samozřejmě také pružnosti. Parlament požadoval pružnost, ale pružnosti mm, v rámci toho kompromisu není dost. Uh, a na závěr, ono nejde pouze o čísla, jde také o filozofii. Pokud chceme nechat Evropu vyhladovět, ano, pak je rozpočet správným nástrojem pro dosažení tohoto cíle. Ale nikdo Evropu vyhladovět nechce, to chápu. Evropa je vizí. Já vůbec nechápu, jak mohlo tolik šéfů vlád souhlasit s tímto rozpočtem, ale já vám řeknu jednu věc. My nedovolíme aby došlo k vyhladovění Evropy. My tento rozpočet odmítneme a třeba zásadních změn v rámci tohoto rozpočtu, abychom my dali náš souhlas. Děkuji a nyní má slovo pan Verhofstadt. Eh, Děkuji za slovo. Eh, dovolte, pane předsedu Van Rompuy, abych nejprve předeslal, že mé vystoupení nebude eh, kritikou vaší osoby. Myslím, že je opravdu velmi obtížný úkol dosáhnout dohody mezi 27 hlavami státu a vlád, které se musí dohodnout jednomyslně. Eh, výsledek eh, je takový, jaký vidíme. Tony Blair řekl v roce 2006 už nikdy více, never again. A vlastně se pořád opakuje to tež. Můj názor a moje analýza je taková, že vlastně tady jenom eh, děláme copy a paste, ale jenom kopírujeme víceletý finanční rámec pro minulé období. Ano, jsou tam určité drobné změny, to je pravda, například je tam o něco méně peněz na zemědělství, o něco více prostředků na inovace, 20, 34 miliard na 7 let, to znamená méně jak 5 miliard ročně čerstvých peněz na výzkum a inovace, to znamená 4 jednoletého rozpočtu, které byly přesunuty z jedné kapitoly či okruhu jinam. Komise žádala více, žádala dvojnásobek, ale pokud jde o zbytek, skutečně jde o pouhé okopírování více toho finančního rámce, přičemž minule jsme potřebovali 41 rabatů, rabatů z rabatů, výjimek, vynětí, eh, designace prostředků na konkrétní účely a tak dále, abychom eh, získali podporu všech 17 zemí. Eh, tentokrát potřebujeme 53 těchto rabatů, výjimek a tak dále. Mám tady celý výčet, celý seznam, pokaždé si to sestavíme s Anem Lamasurem Milunek, který byl 40 letos, jich je 53 výjimek, rabatů, dedikovaných prostředků, různých vynětí, výjimek, tak abychom si získali podporu členských států. Tak to funguje v Radě. Fungovalo to tak v minulosti, v roce 2006, funguje to stejně i dnes, v roce 2013. A druhá věc, možná ta nejdůležitější, kterou chci říci, je, že tento víceletý finanční rámec představuje velký problém, protože eh, vytváří, co nazývám, co nazýváme, fiskálním deficitem v Evropské unii. A teď jde o eh, překvapení pladeb, o ten reálný deficit. A vy velmi dobře víte, pane Van Rompuy, vy jste byl ministrem financí, když já jsem eh, působil v belgické politice. Víte, že eh, tehdy eh, Belgie byla tou nemocnou zemí v Evropě. A proč? Protože každý rok jsme si schvalovali větší objem závazků než pladeb. A po deseti letech jsme vytvořili největší veřejný dluh ve veřejném rozpočtu Evropské unie v 80. letech tímto uvažováním. A to též se aplikuje v Evropě. Eh, Dávám příklad překlopení pladeb to znamená ty závazky, které nemáme pokryté platbami, bylo 60 miliard v roce 2000. Je to 130 miliard v roce 2006 a bude to v tomto roce představovat koncem roku 230 nebo 250 miliard eur na závazky, které nemáme pokryty, prostředky na, prostředky na platby. A po tomto víceletém finančním rámci toto, tento objem nesplacených závazků, tedy reálný deficit Evropy, bude činit více jak 300 miliard eur. Takže jak se snažíme vyplnit tu mezeru? Naopak, my prohlubujeme v tuto chvíli navrhování takovéhoto výsledku finančního rámce. Nejlepší způsob, jak to pokryte, dosáhnout rovnovážného stavu mezi závazky a platbami. V roce 95 tomu tak bylo. Závazky respektive to procento, pardon, eh, procento závazků pokrytých platbami bylo 95 a nyní to bude 94, naopak bychom toto procento měli zvyšovat na 97 až postupně 100%, pokud nechceme prohlubovat deficit a zadluženost Evropy. Smlouva samozřejmě stanoví, že nesmí existovat deficit a dluh Evropské unie, ale v reálu po tomto výsledném finančním rámci budeme mít celkový dluh 300 miliard eur v Evropské unii, to znamená takovýto objem závazků nepokrytých v rozpočtu. A dále komise učinila eh, dobrý návrh, vy, pane Van Ropoji, eh, jste to v listopadu potvrdil, že eh, DPH nám bude od 1. ledna 2021 bude vlastním zdrojem a dále také zdaň finančních transakcí tak aby se příspěvek řady členských států do evropského rozpočtu mohl snížit, ale co vidím, eh, co nalezám dnes v závěrech rady posledních, nic. Rada teprve zváží možnost eh, změny, změn u DPH a možnost zavedení daně z finančních transakcí jako nového vlastního troje. Já z toho uzavírám, pane předsedo, že tento víceletý finanční rámec nemůže Evropský parlament přijmout a jediná možnost je asi buď tedy do toho zavést doložku o revizi celého rámce, anebo možná ještě lépe doložku o postupném ukončení platnosti od toto rámce. To znamená, že do dvou let po příštích eurovolbách bude muset parlament a rada znovu schválit tento finanční rámec, pokud bude mít i nadále platit. To je podle mě jediná cesta, jak přijmout tento finanční rámec a jak učinit celé rozhodnutí demokratickým. Děkuji panu Ferhovstatovi a nyní má slovo. C'est pas un budget qu'on nous a proposé. Děkuji. Toto je, není eh, rozpočet, je to je to jenom takový eh, zaobalený balíček, rozhodně to je cokoliv, a jenom ne rozpočet. Když se podíváme na ten předchozí a porovnáme, tak to porovnání není možné. Víme, že eh, bychom ale měli mít rozpočet, který bude zaměřený na budoucnost, aby to porovnáváte eh, s něčím, co tady bylo před eh, sedmi lety, ale to přece nemá žádný smysl porovnávat budoucnost s minulostí. Podíváme například na německý rozpočet, tady rozhodně také to nikdo neporovnává s tím, jak to tam v Německu vypadalo před sedmi lety, takže to není dobrý rozpočet ani z hlediska metody, rozhodně to rozhodování nebylo transparentní. Jsem eh, velmi ráda, že už vám Alan Ramosu napsal, abyste nám poskytli údaje, ty údaje pořád ještě nemáme. Teď půjdeme do evropských eh, voleb, bez toho, abychom o tom měli jasnou představu a přitom o tom by to měli být a proto bychom měli velmi jasně říci, a my můžeme klidně dobře pracovat se, se v roce 2014 rozpočtem, který jsme měli rok 2013, a proto by eh, voliči měli rozhodnout a neměli bychom tedy o tom rozhodovat teď my. A počkáme si na příští eh, složení parlamentu a komise, aby eh, to rozhodli sami. A teď k těm podrobnostem. Ty škrty, je to 90 miliard, to jsou to dalších 120 příštím následujícím roce. Bylo tady hodně řečeno o tom rozporu mezi závazky a platby a všichni přece víme, o co jde. Tady velmi jasně se e, rozšiřujeme tento, e, tento, toto rozpětí, tím se to neustále bude navyšovat. A místo toho bychom měli spíše pomáhat těm členským státům, které jsou v potížích. A za třetí, otázka vlastních zdrojů. Naprosto nulová dohoda o vlastních zdrojích, e, vozovkách, bych to mohl anglicky mohla říct could be, možná někdy, ani tedy u té daně, ani u DPH, ani, ani daně z finančních transakcích. To si myslím, že bylo naprosté minimum, které e, bylo možné dosáhnout. Teď eh, a zase se ještě rozšiřuje počet těch různých rabatů, kromě britského a dalších se teď nový i dánský. A Eh, nabízí se nám určitá flexibilita a revizní klauzule. Vysvětlete mi někdo, jak v té revizní klauzuli za dva roky zase rada bude přitom jednomyslně opravovat něco, na čem se nebyla schopna dohodnout teď. Já tomu nerozumím, rozumím, jak té situa- eh, že by za dva roky ta rada byla na tom mnohem lépe a byla by schopná jednomyslně eh, rozhodnout tyto věci. Ta revizní klauzule samozřejmě Eh, důležitá, ale není to nástroj, který by nám umožnil vyslovit souhlas s tímto návrhem eh, rozpočtu. Takže nejsme nerozumní, možná jsme odvážní, ale rozhodně nejsme nerozumní. Eh, není to, že by rada byla plná těch moudrých lidí a my jsme ti blázni. Já si myslím, že my stojíme na straně rozumu a říkáme, že tento rozpočet by měl posloužit, aby nám Eh, abychom mohli investovat do budoucnosti, do vědy a výzkumu a do dalších důležitých věcí. Musíme dělat přece více než v minulosti, protože mezi tím proběhla krize, členské státy se dostaly do rozpočtové situace, která je naprosto nesrovnatelná s tím, co eh, se provádělo během předchozího eh, finančního rámce. Takže pane předsedo, v žádném případě nemůžeme něco takového akceptovat, můžeme akceptovat další jednání, ale dnes ty Eh, eh, otevřené dveře, o kterých vy hovoříte ve vašem rozpočtu, jsou píše zavřené. Já jsem připravena eh, hlasovat proto, aby se to odložilo na rok 2014 a potom pracovat na základě pětiletého rozpočtu. Duran, la parola onorevole Callanan. Slovo má není pan Kelaren. Děkuji, pane předsedo, Vášený, pane předsedo Van Rompuy. Jménem svého poslaneckého klubu bych vám chtěl poděkovat za eh, vaš, vaše přispění k dosažení této dohody. Souhlasíme, že tato dohoda není dokonalá, zdaleka ne, ale domníváme se, že představuje rozumný, pragmatický, vyvážený návrh, kompromis, který na straně vyhovuje zemím, které žádají kvalitnější výdaje a těm, kteří eh, celku pochopitelně chtěli, chtějí chránit eh, svoji čistou pozici. Eh, souhlasím, že potřebujeme zásadní reformu ruského rozpočtu. Souhlasím s řadou věcí, které zde nezazněly, možná více eh, priorit, priorit prorůstových, ale navzdory retorice, pane Subodo, retor, té líbivé socialistické retorice například pana Francoise Holanda se ukázalo, že jeho retorika nemá sloužit růstu v Evropě, ale francouzským kravám, francouzskému skotu. Eh, takže mohli jsme dosáhnout lepšího výsledku, mohli jsme nasměrovat daleko více miliard na produktovou agendu, nicméně pan prezident Holland i nadále hájí to neobhajitelné. Eh, neuvěřitelná procenta v rozpočtu jsou v 21. století nadále vynakládána zemědělství, což je podle mého šílenství. Samozřejmě jsem zklamán, ale musím říct, že ne zcela překvapen, že se tam tu dnes vstekají někteří lídři poslaneckých klubů, ale nezapomeneme, že nakonec to jsou šéfové členských států, několik tento poslanec, kteří e, Několik tento parlament, pardon, kteří vypírají e, prostředky, které poté plynou do evropského rozpočtu, vybírají je od svých těžce pracujících občanů a proto je naprosto e, normální, že od EU žádají, aby za méně prostředků dosahovala více výsledků. Tak se chovají domácnosti, podniky, státy. Co je vlastně podle mého pozorování na této dohodě, je, že lídři všech hlavních politických skupin v tomto eh, parlamentu žádali eh, eh, žádali snížení či lepší výdaje v rozpočtu. Náš pan premiér, paní Merkelová, dokonce socialisté Zelení naštěstí nemají v žádné členské zemi eh, premiéra či premiérku, za to bychom měli eh, děkovat Bohu. Nicméně tady napříč politickým spektrem všichni žádají kvalitnější videa. Eh, dovolte, abych se s vámi podělil o jeden e-mail z minulého týdne. Samozřejmě dostávám jich mnoho, ale tento byl zajímavý. Nevím, od koho konkrétně přišel jmenovitě, od nějakého mladého člena PP e a budu vám nyní citovat. Dohoda dosažená po dlouhých měsících vyjednávání představuje eh, dobře vyvážený výsledek. Evropský parlament by měl hlasovat zodpovědně s ohledem eh, na rozpočtové škrty a úsporná opatření všude v Evropě. Eh, členové APP by měli dobře naslouchat vlastní mládeži. A dovolte, abych se dotkl také, nebo zopakoval svá dnešní dopolední slova o Eh, daně z finančních transakcí. a navázala na to, co kolegové řekli o tom, že jde o defi- vytváření deficitu v rozpočtu. Eh, pamatujeme si z poslední doby, že rozpočet, kde závazky jsou vyšší než padly, bychom prohlašovali za nelegální. Přestaňme eh, tady vystupovat takto pokrytecky. Pan předseda Schulz to řekl ve svém vystoupení v radě. Máme zde také tu směšnou představu tajné volby, to by naprosto zesměšnilo, delegitimizoval parlament, musíme se chovat odpovědně vůči voličům. Toto hlasování o rozpočtu, o finančním rámci eh, bude jedním z nejdůležitějších, musíme být schopni se odpovídat svým voličům. Takže, pane předsedo, tato dohoda eh, není dokonalá, ale pokud chce tento parlament prokázat, že s dostatečnou odpovědností vykonává své pravomoci, pak bychom se měli postavit za tuto dohodu, podle mého názoru, pokud se rozhodneme vstoupit do války s radou tak to je samozřejmě také možnost. Děkuji. Uh, Pane předsedo, musím říct, že jsem byl příjemně překvapen, když jsem se pustil televizi o víkendu v Liverpoolu a bylo řečeno, že došlo k škrtu, velkému škrtu od založení Evropské unie v eh, evropském rozpočtu. Já jsem říkal, eh, stal se zázrak, eh, Eh, vyhrál David Cameron historické vítězství pro britské daňové poplatníky a pak jsem si říkal, kde jsou podrobnosti, kde jsou detaily této dohody a pak jsme zjistili, že to rozhodně nebyla pravda. David, absolutely, more EU horse meat. What? Well, absolutely, listen. Takže eh, jsme zjistili, že to takzvané vítězství Davida Camerona bylo naprosto vyprázdněné, protože přestože došlo k reálnému škrtu o asi 70, o 36 eh, miliard, tak to v podstatě není eh, nějak velká částka a v podstatě brští daní poplatníci budou platit ještě víc, protože ten rabat se bude zvyšovat, no, ten odvod se bude zvyšovat. Možná, že to bylo dobré vítězství pro Camerona, ale rozhodně to nebylo vítězství pro Británii. My už teď platíme 53 milionů liber denně do evropského rozpočtu a rozhodně nechceme eh, eh, nechceme přispívat dál organizaci, která v 18, posledních 18 letech neměla schválený, schválenou účetní uzávěrku. Eh, teď se objevují požadavky, aby se hlasovalo tajným způsobem. Čeho se bojíte? Bojíte se toho, že bojíte se vašich voličů? Tajné hlasování o tak významné věci, která má přímý dopad na vaše voliče v době škrtů, to by eh, z vás udělala banánovou republiku a ne demokratickou instituci, kterou předstíráte, že jste. Podobné kroky eh, vytvářejí nedůvěru v Evropskou unii a není vůbec náhodou, že Eh, průzkum veřejného mínění ve Financial Times říká, že 53% Britů by chtělo opustit Evropskou unii. A proto bych vám chtěl pogratulovat a poděkovat, protože nám ukazujete, jak se z toho dostat. Grazie. La parola all'onorevole Lyotard. Děkuji, paní, paní Lyotard. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jsem potěšena tím, že zde máme tuto výměnu názorů. Členské státy mají šetřit v rámci svých národních rozpočtů. A z tohoto pohledu je vhodné, abychom i my v Evropě prověřili, zda také máme možnosti něco uspořit. Miliardy, které my získáváme, jsou miliardy, které pochází od evropských občanů. K předkládanému rozpočku. Tady dochází ke špatnému přerozdělování prostředků. My nesouhlasíme s ním, že se škrtají prostředky pro nejchudší občany Evropy. Pane Van Rompuy, vy jste se snažil to tady představit pomocí krásných slov, ale v konečném důsledku Tady máme prestižní projekty jako ITER, Galileo, GMS a k těm se přistupuje stejně jako k sociálním a rozvojovým programům. Ovšem v dobách krize je přece nutné, aby prostředky dostali přímo občané. Drahé prestižní prostředky vedou k tomu, projekty vedou tedy k tomu, že pak není dost peněz pro projekty na chudší občany nebo pro mladé lidi a mladé podnikatele. Tito skupiny eh, čelí obtížím, mají, obtížně se jim prosazuje, pokud existují takovéto velké projekty. Programy pro mladé lidi jsou nyní znevýhodněny, protože se prostředky vkládají do velkých prestižních projektů a v rámci sociálních programů se velice škrtá když se podíváme na program pro nejchudší, tak vidíme, že ti jsou nejvíce negativně zasaženi novým rozpočtem. Pokud chceme hovořit o sociální Evropě, tak si musíme uvědomit, že ze sociální Evropy již mnoho nezbývá. Chudší lidé, starší lidé, sociálně slabí občané, všichni ti eh, trpí tím, jakým způsobem se rozpočet vyvíjí. Bylo zde hodně řečeno o tom, že bychom měli věnovat naši pozornost ekologii a boji proti klimatickým změnám, ale programy, kterých se toto týká, jsou financovány ze stejných prostředků jako programy pro zemědělství, ale zemědělství tam je podporována produkce, což vede k intenzivnímu zemědělství, které jde na úkor ekologie. Malým a středně velkým farmám to příliš neprospívá. A jak by to vypadá s penězi na ekologii? My jako frakce nemůžeme akceptovat, že vy eh, odkládáte ekologii na vedlejší kolej bez prostředky pro ambiciozní, bez prostředků pro ambiciozní ekologické projekty nebudeme moci s tímto rozpočtem souhlasit. A tento rozpočet není rozpočet sociální a zelený, ale nám jde o to, abychom neměli více peněz z rozpočtu, ale abychom je lépe vynakládali. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla začít pozitivní informací poprvé se škrtá evropský rozpočet. Dříve chtěla Evropská unie vždy ne, stále více peněz, nikdy neměla dost. Evropská unie eh, má peníze od členských států, ti, ti, ty vždycky vyšly vstříc, tentokrát tomu tak nebylo, takže toto je pozitivní vývoj. Ale v konečném důsledku stále dochází k mrhání penězi daňových poplatníků politika soudržnosti podporovala neefektivnost na jihu Evropy. Zemědělská politika, tam se vůbec nic neměnilo. Máme tam i nadále 40 veškerých výdejů a každodenně e, má, mají desetitisíce evropských úředníků obrovské platy. Dále platí se za sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku. Opět jde o obrovské částky. Eh, údajně i nadále bude poskytnut rabat Nizozemsku, který závisí na ekonomickém růstu, ale ten růst v Nizozemsku nemáme. Parlament chce nyní blokovat tento rozpočet. K tého rozpočet blokovat proto, protože má pocit, že se vydává příliš málo prostředků. Parlament chce vydávat více peněz, mrhat penězi. Tak toto vidí čtyři největší politické frakce v parlamentu. Ale Evropská unie by měla šetřit. Ovšem největší frakce v Evropském parlamentu jsou proti úsporným opatřením. Je velmi politování hodné vidět, jak nizozemské politické strany činí pouze to, co říká pan Verhofstadt a pan Schulz pan Schulz a pan Ferhovce chtějí bránit demokracii v Evropě, ale najednou chtějí hlasovat v tajném hlasování. Tak to je v Evropském parlamentu. Když se hlasuje o důležitých věcech, tak se zvolí tajné hlasování, aby evropští občany nevěděli, jak kdo hlasoval. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Barroso. There were no direct questions. Na mě eh, nebyly eh, určeny žádné přímé otázky. Jak víte, Evropská komise nehlasuje eh, o těchto záležitostech, bylo rozhodnutí hlav vlád a státu, ale já bych i tak chtěl říct následující. Já sdílím obavy, které tady zazněly od většiny předsedů politických skupin. Otázkou ale je, co eh, máme dělat nyní. Já si myslím, že Evropská unie potřebuje víceletý finanční rámec. Někteří z vás si myslí, že je možné schválit rozpočet rok od roku, ale já s tím nesouhlasím, upřímně řečeno. A to proto, že některé naše regiony a ty nejchudší státy potřebují eh, prostředky co nejdříve, odkládat eh, by pro ně bylo špatné. A pokud nebudeme mít sedmiletý finanční rámec, tak si nemyslím, že by to vypadalo důvěryhodně, že se eh, za nějakou dobu dohodneme eh, o tom, eh, kolik prostředků chceme vynakládat. Takže bych na vás chtěl apelovat, jak na parlament, tak na radu, abyste zahájili vážná jednání o tom, jak dosáhnout co nejlepšího výsledku a propu samozřejmě při dodržování pravidel. A já už jsem na úvod eh, upozorňoval na to, jaký výchozí, jaký výchozí bod by mohl být pro seriózní jednání. A je to právě otázka flexibility. Opakuje, co jsem eh, říkal už eh, na úvod a co jsem také prohlásil na vlastním zasedání Evropské rady. Bez da, řádné dávky flexibility. Tento eh, víceletý finanční rámec, tak jak byl eh, dohodnut, nemůže fungovat. Evropská komise je toho názoru, že ten rozdíl 51,3 miliard euro mezi mm, závazky a platbami může být akceptován pouze pokud bude umožněna maximální míra flexibility, která umožní eh, řešení těch závazků. Tak se budeme zejména na článku 323 smlouvy a potřebujeme také další podmínky, také převádět nevyužité marže u platebních stropů z jednoho roku na druhý. To je naprosto zásadní věc. A až budou zahájena jednání, až vy zahájíte jednání s radou a komise samozřejmě vám přitom bude asistovat, tak je důležitá nedívat se pouze na ty stropy u pladeb, ale podívat se na to, co je skutečně vynakládáno v těch ročních rozpočtech během víceletého finanční rámce. A když porovnám to současné, současný rámec s tím eh, následujícím, tak e, například zjistíme, že během těch prvních šesti let, které byly dokončeny, ještě nemůžu hovořit o roku 2013, protože, jak eh, víte, ten teprve probíhá, tak během těch prvních šesti let současného finančního rámce jsme v průměru každý rok eh, utratili 122,2 miliard. A jsou to opravdové platby, které proběhly. Nemluvím o žádných stropech nebo závazcích. Hovořím o skutečných platbách. Průměr. V příštím eh, finančním rámci Máme stanovený eh, celkovou úroveň plateb 908,4, ale eh, ten průměr by za každý rok mohl dosáhnout 129,7 miliard, což je 7,5 7,5 miliardy ročně více v těch příštích sedmi letech. Takže půjde hlavně o vyřešení té otázky flexibility. Jde o to, o flexibilitu mezi jednotlivými kapitolami a také mezi jednotlivými lety, protože, jak víte, každý rok dochází k tomu, že hodně zdrojů se vrací členským státům, protože nebyly eh, využity. Taková je současná realita. Jde také o neschopnost eh, některých států absorbovat ty prostředky, protože některé státy mají nevřitelně nízkou míru absorpce těchto prostředků. Takže pokud bude panovat dobrá vůle na obou stranách, tak je možné nalézt řešení, které nám umožní kompromis. A proto jsem to jasně říká, že tak, jak to je teď, tak to rozhodně nemůže fungovat. A to je z mé strany velmi silné prohlášení. Říkám to před vámi, protože naprosto stejnou věc jsem říkal také na Evropské radě a eh, moje prohlášení se dostalo do zápisu z jednání. Takže jde o flexibilitu nejenom o převádění z jednoho roku na druhý, ale také o flexibilitu o výkonnostních rezerv, jak se na tom dohodla rada, a také o pravidla N plus 3, které umožňuje členským státům, které nemohou ty prostředky využít, tak aby měli ještě jeden rok navíc, aby ty prostředky mohly utratit a také při u převodu mezi kapitolami, o těch, mezi okruhy by bylo možné tento rozpočet implementovat. Neříkám, že to bude jednoduché, určitě to jednání bude velmi obtížné. Já už jsem o tom diskutoval nejenom eh, s předsedou parlamentu, a také předsedou rady. Současným předsednictvím, tedy s premiérem Kenem z Irska. A jsem si jist, že pokud bude tady dostatek dobré vůle, tak se toho kompromisu podaří dosáhnout. Tento finanční rámec bude také kriticky důležitý pro investice do hospodářského růstu a pro solidaritu a kohezi, kterou eh, zoufale potřebují naše regiony. V některých případech se v Evropě vyskytuje situace skutečně která je sociálně velmi citlivá. A to vám říkám, stejně jako jsem to říkal na zasedání Evropské rady. Pořád jsem přesvědčen, že je možné dosáhnout dohody, pokud tady bude vůle k dohodě na straně čínských států a Evropského parlamentu. Děkuji, dám slovo panu předsedovi Van Rompojovi. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, vážení, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nejprve bych rád uvedl, abychom se nepouštěli do falešných diskusí, eh, do diskusí mezi takzvaně dobrými a zlými Evropany, s tím, že ti zlí Evropané, špatní Evropané jsou hlavy státu a vlád. Nebudu specifikovat eh, ty, kdo mají být považováni za dobré Evropany, ale já jsem se považuji za Evropana dobrého, takže nepuštíme se do takovýchto falešných eh, či pokřivených diskusí. Není to eh, diskuse není mezi odpovědnými a nezodpovědnými jedinci, jak jste bylo naznačováno. Vůbec ne. Já se nenudívám, že my patříme Evropská rada do jednoho jediného tábora. Samozřejmě, že eh, je to kompromis. Každý rozpočet je kompromisem. Ti, kdo nesou eh, odpovědnost za vnitrostátní rozpočty, vědí, že vždy je to kompromis, vždy to není, nikdy to není umělecké dílo, nikdy to není soutěž krásy, je to kompromis. A eh, shodou okolností evropského rozpočtu jde o balancování mezi zájmy členských států a zájmem evropským společným obecným. A je to také kompromis mezi těmi, kdo Eh, směřují spíše eh, k politice, spíše politiku eh, rozpočtové konsolidace, což někteří nazývají politikou úspornou, a dalšími, kteří obhajují politiku růstu a zaměstnanosti. Podle mého názoru se nám podařilo mezi těmito odlišnými trendy nalézt kompromis. Samozřejmě tento evropský rozpočet je na stranu určitou strategií, a to proto, že zároveň chceme samozřejmě snížit objemy výdajů. To e, přímo navazuje na dění v členských státech, většině členských států, ale zároveň e, chceme dát prioritu těm výdajům, které mají přidanou hodnotu. Těm výdajům, e, které podporují politiku o růstu zaměstnanosti a také boje proti chudobě a to jak v rámci Unie, tak mimo ně. Tento rozpočet tedy je nesen určitou filozofii, určitou strategií a tuto filozofii se snažíme zachovat za někdy nesmírně eh, nepříznivých, nevděčných okolností. Tak to bych rád předeslal. Nepouštíme se tedy do falešných diskusí. A druhá poznámka je to diskuse a je to rozpočet, které představují bohužel 1% HDP Evropské unie a i ti, kdo vkládají velké ambice do Evropy. Já jsem nikdy neslyšel, že by, eh, někteří, že by tady někdo se snažil prosadit eh, rozpočet vyšší 1,5 či 2 eh, Pohybujeme se v kolem 1,1 až 1,4. Bavíme se o maržích, které v každém případě nás nemohou totálně rozdělit. Samozřejmě já bych si přál větší rozpočet, jako řada z vás, ale i v rámci Evropského parlamentu. Nenaleznete dohodu ve věci rozpočtu, který by byl dvojnásobný oproti aktuálnímu. Takže je třeba tuto diskusi eh, umístit tam, kam náleží. Takže s rozpočtem vyšší 1% HDP EU není možné vyřešit všechny problémy nezaměstnanosti, chudoby, růstu v Evropě. Půjde pouze o příspěvek ze strany evropského rozpočtu, o příspěvek k politice, kterou je třeba vést na různých úrovních a to samozřejmě také a především na úrovni vnitrostátní, tam, kde bude k dispozici větší objem rozpočtových prostředků, dokonce i v období rozpočtové konsolidace. E, evropský rozpočet není anticyklickým nástrojem. E, jak chcete, aby rozpočet v objemu 1% HDP působil anticyklicky? Stejně bychom mohli hovořit o anticyklickém působení jiných rozpočtů na vnitrostátní úrovni. Takže prosím, eh, zachovíme si přiměřený pohled na situaci. A dále Řeklo se, nehovořme o číslech, ale o strategii. Já jsem již zmínil, že e, za tímto rozpočtem stojí určitá strategie, ale hovořit o rozpočtu bez čísel, to je e, hovořit e, o kávě bez piva. Takže a někteří říkají vlastně to je to tež, co v minulosti. Samozřejmě můžeme banalizovat, marginalizovat cokoliv, Eh, když tam máme například kapitolu konkurenceschopnost, politika růstu zaměstnanosti, tam máme navýšení o 37%, o 37% eh, oproti aktuálnímu, je předchozímu víceletému finančnímu rámci. To přece není málo, 37%. To neznamená, že jenom okopírujeme starou strukturu. 37% je obrovské navýšení, takže i zde si zachovejme smysl pro proporce, smysl pro přesná čísla. Jde o rozpočet antisociální. Zachovali jsme či zvýšili podíl na ty nejchudší země u Fondu soudržnosti. Zvýšili jsme relativní podíl tedy prostředků pro ty, kteří je potřebují nejvíce. Zachovali jsme také program eh, na Eh, pro ty nejchudší, dokonce jsme tady navýšili objem prostředků, jak zazněli od eh, předsedy komise. Eh, zachovali jsme, zachovali jsme program rozvojové podpory, zachovali jsme program na podporu savání cílu milénia, co tisíciletí. Zavedli jsme dokonce v poslední fázi vyjednávání i nový program pro mladé nezaměstnané v objemu 7 miliard eur. Je to tedy rozpočet, který se opírá o strategii ekonomickou a e, s těmi zmiňovanými 37% tento rozpočet vykazuje i sociální akcenty. Dále, pokud jde o rozpor mezi prostředky na závazky a prostředky na platby, e, byla zde zmiňována, e, zmiňováno mé dřívější působení v roli ministra financí. Já samozřejmě dobře chápu rozdíl mezi prostředky na závazky a na platby, jinak bychom nemuseli takto rozlišovat, nemuseli bychom vůbec alokovat prostředky na závazky v roce 2005 a já dobře vím, a kolega Frhovstad ano, není to jaksi z laskavosti, ale nechci vstupovat do osobních, do osobních diskusí, ale já jsem v roce 2005 nepůsobil v roli ministra Francie, to tam byl jiný premiér. A rozdíl mezi prostředky na závazky a prostředky na platby tehdy představoval 5,4 A mimochodem eh, bylo mi řečeno, že se o tom nikdy nediskutovalo. Eh, nyní je ten rozdíl 5,7 ale oproti tomu, co se stalo před sedmi lety, jsme tentokrát jednali velmi přesně Eh, a opírali jsme se o logistickou eh, podporu komise. Jednali jsme o tom, jak přemostit tedy to, ten rozdíl mezi prostředky na závazky a prostředky na platby. Nebudu eh, do té polemiky zase více než je nutné, ale když si sečteme veškeré prostředky na závazky za již sedm let, dospějí k číslu 991 90, eh, belgický nonant, to je francouzský 91, 90, tedy, nonanta. Číslovky se vyjadřují odlišně v belgické a francouzské, francouzštině. Eh, takže 991. A když sečtu veškeré prostředky na platby, které byly schváleny jak parlamentem, tak radou, dospěji k více jak 100 miliardám eh, eur, eurům rozdílu deficitu. Je to 875 pouze. Takže vždy existoval takovýto rozdíl, takovýto deficit, ale nyní ten velký rozdíl spočívá v tom, že počítáme, eh, plánujeme mechanismus, mechanismy flexibility, to je eh, maximum možného, anglicky řečeno maximum possible, Museli jsme v této věci hledat dohodu a byla to skutečně hloubková diskuse také s Evropským parlamentem. A dále třetí věc, podívám-li se na prostředky na platby za období uh, eh, úplného více finančního rámce, je to tedy 875 eh, miliard, což je o 303 méně než objem odsouhlasený nyní, to znamená těch 908. To je o 33 miliard eh, méně. Takže eh, vezmeme-li v úvahu tato čísla, minulý vývoj a také ten nový prvek flexibility, domnívám se, že ten problém je uředitelný. A poslední věc, kterou bych rád zmínil, samozřejmě je nutné vyjednávat. Já jsem opakoval znovu a znovu Evropské radě a v průběhu celých 30 eh, hodin toho jednání jsme o tom hovořili, hovořili jsme o tom již v listopadu, je třeba, respektive tedy dosažení dohody 27. to je pouze nutný předpoklad, ale tím si proces nekončí, dále třeba ještě vyjednávat. A proto v textu závěru naleznete i um, otevřené dveře v oblasti flexibility vlastních zdrojů, a případné budoucí revize. Evropská rada je otevřená myšlence revize. Samozřejmě je třeba eh, vyjednat eh, konkrétní postupy, protože je třeba skutečně eh, konkretizovat detaily, pokud o revizi, ale prosím Evropský parlament, aby se dvakrát zamyslel, než se vydá na cestu jednoletých rozpočtů, protože v takovém případě byste neposkytli žádnou perspektivu těm všem, kdo se pohybují v oblasti eh, výzkumu a vývoje, všem eh, také nevládním organizacím, eh, které po nás žádají určitý dlouhodobější výhled, dále všem nezaměstnaným, všem těm, kdo chovají velkou naději v některých klíčových oblastech evropského rozpočtu takže vás prosím, abyste skutečně to dobře zvážili, protože pokud tady někdo tvrdí, že pouze kopírujeme eh, staré eh, finanční rámce, tak kdybyste šli touto cestou, to potom bude pouhé kopírování minulosti. Pokud bychom se zablokovali na rozpočtu z roku 2013, pak bychom pouze tedy postupovali celá léta podle situace přijaté pro jeden jediný rok víceletý rámec skytá perspektivu do budoucna, zatímco u jednoletých rozpočtů bychom eh, se věnovali výhradně tedy diskusím o jednotném rozpočtu a věnovali bychom mnoho energie a ztráceli bychom mnoho času Eh, na vyjednání rozpočtu, který je dosti omezený. Tento víceletý rámec finanční rozpočtový je klíčovým politickým nástrojem a je stělesněním určité strategie, určité filozofie, samozřejmě za situace velmi eh, nepříznivé, v tom, v tom s vámi souhlasím. Je to kompromis, ale než eh, se pustíme na cestu nějaké alternativy. Poprosím, abyste se nad tím dvakrát a možná ještě vícekrát zamysleli. Děkuji. Chiedo ai colleghi che interverranno di rispettare in maniera rigorosa il tempo. Děkuji. Chci říci, že bych chtěl poprosit kolegy, kteří nyní budou vystupovat, aby dodržovali řečnickou dobu, neboť pan Van Rompuy nás bude muset zanedlouho opustit. Pane předsedo, budu stručná, ale budu hovořit jasně. Oba dva pánové eh, přišli s pěknými technickými vysvětleními, ale pravda vypadá jinak. Flexibilita znamená, že po sedmi letech eh, ty účty půjdou do členských států. Tak tomu bylo i v minulosti. I pan Schulz řekl, že nakonec to zaplatí členské státy a v konečném důsledku to bude znamenovat, že Evropská unie zbankrotuje. To potom postihne 500 milionů evropských občanů. A chci říct ještě jednu věc, je opravdu absurdní, že je zde žádost hlasovat o tom v tajném hlasování. To je ironie, pokud se nazýváme demokraty. My jsme pro volné, svobodné hlasování. Skutečně svobodné. Děkuji a nyní paní Liotá na jednu minutu. Děkuji. Pane Van Rompuy, eh, vy jste tady několikrát slyšel jasné ne a proto jste se snažil obhajovat svůj plán, ale podle mne je tento plán pouze jakousi akrobatící z čísly a jde to na úkor těch nejchudších, kteří ty peníze právě nyní v dobách krize potřebují nejnutněji. A je třeba, aby tyto peněžní prostředky jim byly poskytnuty přímo, aby tam nešly nějakou cestou obchudnou. Děkuji. Děkuji paní Liotar, pan Messerschmidt. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pogratulovat komisi a radě za to, že dospěli k tomuto kompromisu. Každý sám se musí rozmyslet, zda ten kompromis je špatný či dobrý pro Evropskou unii. Já jsem zklamán, než nadšen. Samozřejmě došlo ke škrtům, eh, z toho jsem tomu jsem rád, ale pak se máme skryty i pro společnou zemědělskou politiku, ale navzdory tomu zůstává největším dílem evropského rozpočtu. Tyto výdaje jsou v nejlepším případě zbytečné, v horším případě škodlivé. Eh, Přesto jsme tady nedospěli k dobrému řešení, nemáme tady řešení toho věčného přesouvání se mezi Bruselem a Strasburkem, nemáme řešení pro strukturální fondy a pro fond soudržnosti, ale to nejpodivuhodnější na tom kompromisu nebyl až tak ten obsah, ale velmi podivuhodný byl ten proces, ke kterému došlo na jedné straně na radě a na druhé straně tedy v parlamentu, mezi těmito dvěma institucemi. Na radě máme 27 demokratických zvolených vlád, jejich zástupce, ti jsou odpovědní svým národním parlamentům a ti byli 100 dospět ke kompromisu. Na druhé straně máme parlament. Parlament nezastupuje ani polovinu evropského obyvatelstva a nemá ani odvahu povstat a říci, co vlastně, jaký výsledek vítá a jak bude hlasovat za 14 dní. Toto je opravdu politická fraška. Vy to zastupujete a tento parlament nezastupuje ani polovinu evropských občanů a není ani schopen si stát eh, za svým vlastním hlasem. Na radě sedí lidé, kteří převzali odpovědnost vůči občanům, kteří je zvolili. Pan Kalanen. Děkuji, pane předsedo. Já nevím, jestli spadám do těch eh, do té skupiny dobrých nebo do těch špatných eh, Evropanů, o kterých mluvil pan, pan Rompuy. Chtěl bych eh, ještě připomenout jednu věc, o které tady zatím řeč nebyla, což je to vyjednávání se Spojenými státy o zóně volného obchodu. Všichni víme, že to bude eh, obtížné, ale úspěšné vyjednání takové dohody by udělalo pro hospodářský růst Evropě mnohem více než ty relativně malé částky, o kterých se mluví v rámci tohoto rozpočtu. Takže já to velmi vítám a doufám, že ta jednání povedou k zdárnému konci. Samozřejmě, že bychom rádi viděli, aby ten rozpočet byl vylepšen, aby tam bylo méně na zemědělství, méně na administraci. Určitě by parlamenty komise mohly utrácet méně peněz, ale teď bude následovat jednání a já Ehm, si dovolím předvídat, že parlament bude hlasovat pro eh, ten výsledek, protože nechce mít každoroční rozpočet, ale myslím si, že jestli je, eh, je jedna věc, která není správná, tak by to by bylo hlasovat o víceletém finančním rámci tajně. To by nás zesměšnilo a já jsem proti tomu. Děkuji, paní Duro, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Čtyři věci. Za prvé, ano, můžeme žít bez víceletého finanční rámce, protože ty technické eh, podmínky to umožňují. Za druhé, já vůbec nechápu filozofie za tím eh, vaším návrhem. Za třetí, víceleté, eh, víceletý rozpočet. Víme, že to funguje ve členských státech. Přece existují víceleté programy pro výzkum a inovace takže to není žádný argument říkat, že bez toho by nešlo dělat ty víceleté programy. A potom platby, nemůžeme je eh, snižovat. Víte, že tady je skutečný problém, vy jste mluvili o 37%, eh, ale zapomněl jste říci, že už eh, se tam škrtalo 24% u tom návrhu komise. Takže vy tady děláte srovnání, které není možné, takže bych Eh, vás varovala, abyste se několikrát zamyslel před tím, než se vytvoříte nějaký definitivní postoj. Děkuji. Slovo má nyní pan Frelstat na jednu minutu. Ano. Dvě věci. Za prvé, pokud jde o eh, objem jednoletého rozpočtu, je to stejný objem u eh, okruhu 1A, je to není 15 miliard v roce 2000, pak to bude opět eh, tedy stejný objem podle vašeho návrhu, takže možná až na 100, 200, 300 milionů je, je to úplně stejná částka. Je to příloha vašich závěrů, čtu z vašich závěrů. Takže je to úplně totéž, co v rozpočtu pro rok 2013. Takže pokud eh, přeneseme do, půjdeme do budoucna cestou těch rozpočtů, je to úplně jedno. Dále je zde problém uh, prohlubujícího se uh, deficitu dluhu. Uh, vy jste eh, to popíral, ale pravda je taková, že skutečně se prohlubuje, vzrůstá. A eh, obvykle na konferenci předsedů je možné eh, postupovat tak, že distribuji přehled právě toto rostoucího deficitu. Nyní již to, bylo to tady 100 miliard, nyní je to 200 miliard a na konci toho plánovaného finančního rámce to bude 300 miliard. Všichni v parlamentu musí vědět, že Eh, že se takto prohlubuje strukturální deficit a já vás žádám tímto o svolení, abych toto vysvětlila všem kolegům v parlamentu, tak aby všichni měli jasnou představu o tom, co se děje s deficitem. Děkuji, pane Frostata, není pan Kalfin na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo rady, já nechci nějak spochybňovat vaše Evropanství je velmi těžké přesvědčit nás, že eh, rozpočet víceletý rámec schválený eh, radou je proevropským. A pokud eh, chcete argumentovat čísly, nepřesvědčíte nás. Není to to, co jste dostali. Dostali jste pouze společný, minimálního společného, nejmenšího společného jmenovatele. Říkal jste, že jsou zde některé kruhy, které chci posílit některé evropské politiky, zatímco jiné se nechcejí opustit EU a to je základ tohoto kompromisu a e, některé politické skupiny v Evropském parlamentu také e, říkají toto zcela jasně, pokud jste sledoval reakce kolegů. E, jsme pro otevřenou diskusi opírající se o, je, o přesná čísla. Ano, je zde určité navýšení v okruhu 1a, ale většina toho je spojena s tím, že jsou převáděny některé prostředky, část prostředků z koheze na jedna a tedy na eh, nástroj pro propojení Evropy. O nic jiného u toho navýšení nejde. Eh, já vám tady nebudu citovat, co si sám můžete nalézt, ale některé země již v roce 2010 eh, vynakládaly o 60 až 100 více než EU na příslušné věci. Jsou to země jako Japonsko, Korea, Korea USA či Izrael. A budou budou eh, vynakládat ještě více, zatímco my stále méně. Takže nemůžete říci, že evropský rozpočet se bude eh, zvyšovat a my tyto země doženeme. Zmiňoval jste eh, nezaměstnanost mladých a ten konkrétní nástroj. To je, to je opravdu skvělé. Podívejme se, kde se berou ta čísla. Pouze 30 miliard jsou čerstvé peníze, zbytek jde, od, zbytek jde převáděn z fondu. V členských státech EU tak, abychom zavedli záruku pro mladé na základě eh, švédského modelu, potřebovali bychom 21 miliard ročně pouze v eurozóně. To znamená ještě více pro celou Unii. Zatímco zde se plánuje 6 miliard na 7 let, eh, jaký to bude mít dopad, eh, je krásné hovořit o problematice nezaměstnosti mladých, o možných koncepčních řešeních, ale s, takovýmto, s takovýmito minimálními částkami bude dopad minimální, nic, něčemu to nepomůže. Podobně u soudržnosti eh, méně prostředků, více eh, eh, příjemců. Chcete říci, že v roce 2020 budou naše regiony soudržnější a naše hospodářství evropské více než dnes? Ne, a víte to stejně dobře jako já. A na závěr, pane předsedo, je zcela jasné, vy jste řekl, že není možné nebo není nutné více Evropy si nežádá nutně více peněz, více prostředků rozpočtových. To jste řekl, ale méně prostředků znamená méně Evropy. A to sledujeme u tohoto rozpočtu. Toho jsme svědky u tohoto rozpočtu. V tom je problém. Někteří si to přejí. Samozřejmě, přejí si méně Evropy. Ale to není postoj celého Evropského parlamentu. My si přejeme silné evropské politiky a hovoříme-li o flexibilitě, eh, ta, tu je možné uplatňovat, pokud zatím máte v rozpočtu prostředky. Eh, spolu s panem Barisem jste hovořili o flexibilitě mezi jednotlivými roky, ale pokud nebudeme mít dost prostředků na platby, nebude co převádět. Eh, naopak vždy půjde o jednomyslnost a kdykoliv jakákoliv země může zablokovat rozpočet. O to zde jde a my toto nenazýváme flexibilitou. Dále hovořil jste o tom, že u postupu jednomyslnosti tedy je třeba do toho vnést větší flexibilitu. To bychom eh, určitě podporovali. Eh, pokud chceme větší flexibilitu, potřebujeme méně eh, principu jednomyslnosti v radě. Tak se můžeme ubírat do budoucna, jinak to budou pouze pěkná slova a můžeme hovořit o evropských závazcích, eh, které všem nejsou zaštítěny konkrétními prostředky. Děkuji a jako poslední řečník eh, pan Bege na pět minut, prosím. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, já bych chtěl na úvod říci, že výslovně souhlasím s kolegou Kalfinem a rovněž chci říci, že to nadšení z výsledků Evropské rady je opravdu velmi omezené vy jste pochopili alespoň jednu věc, co se týče pozice našeho parlamentu. A totiž to, že existují alternativy, pokud ten výsledek vyjednávání nebude uspokojící. A to naše varování předtím, že by tady došlo k schodě, takový ten scénář, že to bude všechno strašlivé. Ne, naopak eh, protože sedmileté plánování je velice pohodlné pro všechny zúčastněné. A vy tímto v podstatě se vyháváte pravé rozpočtově každoroční debatě, kdy dobře víme, že rada se každý rok vlastně snaží, aby parlament nebyl zapojen do té pravé debaty. A já se opravdu divím, pane předsedo, jakým způsobem vy tady, jak si vylepšujete ten výsledek. My v Evropě, abychom dokázali držet krok s ostatními, potřebujeme celkově, ať to již půjde z evropského rozpočtu či z národního rozpočtu, asi ročně 120 eh, miliard eh, eur více na výzkum a vývoj. Jsou to podle sice pěkné, co je v rozpočtu, ale naprosto to neodpovídá skutečným potřebám. A na tomto místě bych znesl ještě další požadavek. Předseda výboru pro rozpočet Al Lamassur se k tomu už vyjádřil a to eh, k, na komisi, eh, psal komisi, tak psal rovněž panu Fan Rombojovi. Je zajímavé, že zde máme Eh, málo čísel, ale mnoho stránek slov a já si tak ani nebojím toho, zda je tam o či miliard méně či více, ale chci říci prostě, že finanční rámec musí být více než rozdělovávání transferů mezi členskými státy. Evropský duch musí být něco více. Když eh, tady máme dokumenty a papíru, členských států a když oni z toho citují doma, co to vlastně znamená, když se tady seškrtá zemědělská politika, strukturální politika a tak dále. A my ta čísla k dispozici nemáme, tak chci na tomto místě říci, že buď ty podklady dostaneme, anebo vůbec vyjednávat nezačneme. Tak to tady chci říci, aby to bylo jasné. Chceme vyjednávat na základě toho, že budeme mít transparentnost a stejné informace k dispozici. Když se tady někdo rozčiluje nad tím, že eh, jednací řád dovoluje tajné hlasování, ano, já také jsem pro transparentnost, ale ten vlastní skandál spočívá v tom, že Tady máme legislativní orgán, který se nazývá Rada, který i nadále dělá své dohody za zavřenými dveřmi a neposkytuje občanovi transparentnost. Když se podíváme na to, co samotná Evropská rada, eh, eh, na čem se rozhodla v oblasti transevropské sítě, vnitřnější budoucnost, bezpečnost, úloha Evropy ve světě a tak dále, tak to vůbec Eh, jak si nepasuje s těmi čísly a my to také v rámci vyjednávání jasně ukážeme. A proto říkám, zapomeňte na politické priority, které nechcete eh, financovat v rámci víceletého finančního rámce. Téma resta likide, tedy neuhrazené závazky, O tom se hovořilo. Pokud ta čísla zůstává tak, jak se dostanou, tak tady budeme mít e, neustále přesouvání těch čísel až do doby po 2020. Budete mít neustále problémy s opravnými rozpočty, tak jak to již známe. Proto tedy chci říci, dříve než budeme mít dohodu o novém víceletém finančním rámci, chci říci, že je důležité, abychom se dohodli na těch opravných spočtech, které je ještě třeba zavést, abychom je tady neměli jako zátěž, kterou si vneseme do dalšího finančního rámce. Flexibilita, revize, které si opravdu zaslouží to jméno a samozřejmě vlastní zdroje což možná bychom v eh, souvislí s eurofacilitami a dalšími možnými závazky. Zde je skutečně důležité, abychom měli flexibilitu. To je možné pouze v případě, když to bude flexibilita, která mm, si, se bude týkat všeho, všech závazků a všech plateb. A připomínám, v rámci klasifikace Lisabonské smlouvy jsme ztratili jeden element, který nám poskytoval v minulosti více flexibilitu. Bez takového toho instrumentu by nikdy nedošlo k dofinancovávání Galilea, takže já jsem rád, že tady jistý pokrok je, ale nestačí to. A naprosto souhlasím s panem Ferhostate. Revize musí znamenat to, že nový parlament bude muset mít právo dosaženou dohodu vypovědět. Všechno ostatní by bylo mimo demokratickou legitimitu. A dále otázka vlastních zdrojů. Tady máme doložku, kterou bychom měli využít. A pokud se některé členské státy jaksi nepohnou, nebudou, nepůjdou směrem této nové formy financování, tak já se nedovedu představit, že bychom to nějak uzavřeli. A poslední věc, když se nyní tedy snažíme formulovat i naše vlastní texty, tak jak jsme to už učinili v případě finančního rámce a dalšího aspektu, tak je to samozřejmě obrovská práce. My jsme ochotni vyjednávat tvrdě a férově, ale říkám vám rovněž, že si dokážeme představit, eh, že eh, bychom se dohodli na konečné rodě a dali ji do pléna teprve v okamžiku, když budeme vědět, eh, jak bude vypadat kvalita a flexibilita víceletých programů. Protože my skutečně chceme flexibilitu a Nechceme pouze přebídat to, co se představí ženské zvláty v rámci strukturální politiky a společné zemědělské politiky. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, pane Beke, děkuji vám, pane Barzo, pane Rompoji, děkuji také všem eh, za účast a tím naše zasedání končím.